kdyby bývaly byly schváleny, tak by také zlepšily současnou legislativu. Centralizované řízení pro schvalování nových potravin, což eh, by také zjednodušilo polovolací řízení a zachovalo by bezpečnost potravin. A také definice nanomateriálu, Dále je to zjednodušené řízení pro tradiční potraviny z třetích zemích, tak, aby se umožnil lepší vstup na evropský trh. A také potřeba eh, pro hospodářské subjekty, aby sdíleli vědecká data, tak, aby se omezilo testování na zvířatech. Ty to, toto zlepšení také zlepší situaci na evropském trhu a nebude zde omezena bezpečnost potravin. Já jsem velice eh, rád, že tyto zlepšení budou eh, brzy také transponována a jsou novou, info, novou inovaci v potravinářství. Já doufám, že také využijeme tohoto momentu jednání a že předložíme další návrh v blízké době k neschválení tohoto materiálu došlo, přestože bylo dosaženo celou řada, celá řada pozitivních kroků týkající se klonování v minulých měsících. Komise nadále bude vycházet ze zprávy z října 2010 a tato zpráva navrhovala následující. Dočasný odklad na pět let používání klonování v EU také importování a používání klonu pro výrobu potravin. Společně bude také zaveden e, systém sledování importu a také embrya klonů. E, toto je jsou pokroky, které byly udělány v průběhu dohodovací řízení. A my musíme u klonování dospět k závěru, který bude vyvážený. Komise je ochotná předložit eh, komplexní návrh po potřebném hodnocení dopadu. Dámy a pánové, já velice vítám, vítám smířlivý tón předsednictví a pana Pitely. Musíme společně zvážit budoucí kroky a já jsem ochoten s vámi a s radou diskutovat další eventuální scénáře, jak vyřešit tyto dvě důležitá témata a také shodnout se na procesu, který by vedl k pozitivnímu výsledku. Takovéto kolektivní myšlení by mělo vést k tomu, aby spotřebitelé se všeho všeho měli prospěch. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní budou na řadě řečníci za jednotlivé skupiny paní Ajuzo za EPP dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní Liotard, maďarskému předsednictví, panu komisaři Dalimu a jeho týmu za veškeré úsilí. Bohužel u tak důležitého potřebného nařízení jsme nedospěli k dohodě protože šlo to dále, než jsou reálné možnosti. Je to velmi medializované téma a tyto věci jdou proti racionalitě a pragmatismu. Musím říct, že jsme nevyužili příležitost udělat krok vpřed. Odsoudili jsme potravinářský průmysl k tomu, aby žil se starou, zastaralou legislativou, brzdíme tímto evropskou technologii, kterou na jiné straně opravdu podporujeme. Jedná se o byrokracii, kterou nemůžeme požadovat od eh, výrobního sektoru, nemůžeme to vnucovat ani třetím osobám, nemůžeme vydávat legislativu u něčeho, co potom nedokážeme implementovat, protože bychom tím podváděli spotřebitele, klamali bychom je. Je opravdu škoda, že jsme nedospěli k dohodě, protože toto nařízení se týkalo nejen klonování, ale také toho, kolika kolik generací musíme označovat a tak dále, ale týkalo se to také produktů ze třetích zemí a bylo opravdu důležité pro spotřebitele a potravinářský průmysl, aby bylo dosaženo dohody a to nejen z hlediska vnitřního trhu, ale také z hlediska zdravotního a inovačního. Je to velmi složité téma, abychom mu věnovali jen pár odstavců v novém návrhu. Já tedy vyzývám komisi, aby vypracovala legislativní návrh, zvláštní legislativní návrh, který bude upravovat všechny aspekty klonování, bude vycházet z vědeckých údajů a z potravin a jejich bezpečnosti. Komisař Dalí se několikrát zavázal v tomto parlamentu, že předloží tento návrh a já doufám, že nám komise tento návrh pošle co nejdříve. Děkuji. Děkuji paní Ajuso. A nyní má slovo za socialisty pan Leinen, minuta 30. Paní předsedkyně, paní zástupkyně maďarského předsednictví, pane komisaři, koleg, milí kolegové, já jsem již byl součástí celé řady dohodovacích řízení, ale toto dohodovací řízení od sedmi od rána do sedmi do večera, na to budeme vzpomínat ještě dlouho. To bylo opravdu velice kvalitní a bohužel eh, jsme přišli ovšem ze dvou vzdálených sobě si cizích planet. Parlament bylo zcela jasné, jaké jsou zájmy spotřebitelů v Evropské unii a chtěl je zohlednit. A všichni ostatní zastupovali zájmy zemědělského průmyslu a masného průmyslu. A díky těmto dvěma věcem, postojům se nám prostě nepodařilo se přiblížit. Je to škoda, protože nyní máme mezeru v legislativě EU, která se týká potravin a je třeba tuto mezeru uzavřít. Já si myslím, že je zcela jasné, pan Pitele, jakožto Eh, předseda a paní zpravodajka, celý tým. Všichni táhli za jeden pro vás a nyní musíme udělat eh, další krok. Je třeba zaplnit tuto mezeru a myslím si, že, pane komisaře Dali, že vy byste měli přijít se dvěma návrhy. Jeden pro nové potraviny, tam jsme se již téměř shodli na tom, jak to bude vypadat s nanomateriály, s centralizovaným postupem povolování a s importy ze třetích semí. A ta druhá oblast, ten druhý návrh, to je to klonování. A tam jste si vyslechl vše, co jsme o tom chtěli říci. My tyto produkty nechceme na evropském trhu. Při nejmenším chceme, aby byly jasně označeny tak, aby spotřebitel se mohl svobodně rozhodnout. Toto je tedy náš názor a já doufám, že brzy přijdete s návrhy. Děkuji panu Lajnenovi a nyní má slovo za liberály paní Lepáš. Na dvě minuty. Prezident. Paní předsedkyně, ze všeho nejdříve děkuji paní Liotard, panu Pitelovi, panu Leinenovi a celému vyjednávacímu týmu. Díky nim máme velmi pevné stanovisko, které jsme si zachovali v průběhu toho velmi dlouhého trialogu. A myslím si, že to je jediný pozitivní aspekt celé záležitosti, a sice, že Evropský parlament byl jednotný, aby hájil veřejné zdraví a zdraví spotřebitelů. Proto jsme zvoleni, ne kvůli ničemu jinému. Já jsem si myslela, že bychom měli jít eh, vpřed a nehledat zodpovědnosti, nebo ty zodpovědné. Když jsme dospěli do bodu jednání, kdy parlament už hodně ustoupil, tak to pořád ještě nebylo dost. Bylo to, jako kdybychom si měli položit otázku, zda je vhodné či ne označovat produkty, které se prodávají na evropském trhu. Přestože informování spotřebitelů je základním právem, to, co je nám prezentováno, to jsou jen eh, falešné výmluvy. Tam nešlo vůbec o žádnou eh, obchodní válku, nešlo o porušování pravidel VTO. Není také technickým problémem, že nemůžeme označovat a sledovat produkty. Je to možné, ale neudělali jsme to pouze proto, jak připomněl Jolajnen, že jsme dali přednost jiným zájmům, než jsou zájmy spotřebitelů. A proto musíme postupovat před a sice rychle, protože otázka klonování je věc, kterou používají všichni ti, kteří chtějí tlačit na evropské instituce. Je to argument, který se používá, abychom mohli vyzývat evropské instituce. Kvůli všem těm produktům, které kolují na evropském trhu a které pocházejí z klonovaných zvířat, je třeba okamžitě zaujmout stanovisko, aby evropští občané a evropští spotřebitelé věděli, že se nebude prodávat na evropském trhu klonované maso a produkty z klonovaných zvířat. Děkuji a za skupinu konzervativců a reformistů pan Stevenson pracovali jsme roka půl velice tvrdě na tomto novém nařízení, ale bohužel jednání ztroskotala. V průběhu dohodovacího řízení jsem varoval, že tvrdohlavé odmítání kompromisu povede ke katastrofě. A to opravdu také dost eh, nastalo. My jsme přišli o zásadní legislativu v této oblasti a legislativa v této této oblasti by byla velice užitečná, ale nemá smysl toto vyjednávat, jestliže účastníci nejsou ochotní ke kompromisu. Kdy by parlament nebyl tak neflexibilní, tak bychom měli aktualizaci nařízení a nyní nadále platí nařízení z roku 1997. Jestliže parlament chce ukázat, že je odpovědnou institucí, tak si myslím, že v této oblasti nyní velice stroskotal. Komise musí eh, zpracovat novou legislativu týkající se klonování a já doufám, že poslanci zde dospějí k názoru, že udělali chybu. A nyní má slovo pan Stas, minuta 30. Děkuji, pane předsedající, ale Jolajnen to řekl Velice správně je to téma, které stojí na rozhraní. Jednak se jedná o zájmy eh, výrobců masa a farmářů a na druhé straně se to jedná o zájmy spotřebitelů. A my jako parlament jsme se doopravdy snažili společně s paní Spravedojkou, eh, kterou, který bych chtěl poděkovat, poblahopřát, pracovali jsme tvrdě, byli jsme flexibilní, byli jsme ochotní učinit ústupky, ale ono to nikdy nestačilo. ze strany rady eh, přicházelo příliš málo flexibility. A také to, co udělala komise, nás neuspokojilo. Nejenom to, co řekli vy, ale i někteří vaši kolegové, například kolega de Kicht, ten v jistém okamžiku v podstatě se vrátil proti dohodovacímu výboru. Hovořil o ohrozeních, o obchodních válkách, o argumentech VTO. Dobře víme, že to tam, že to nehrálo žádnou roli. Myslím si, že paní zpravodajka se o tom ještě zmíní. Ztratili jsme čas a nyní musíme vyzvat komisi, aby zcela rychle přišla s novým návrhem, který by se týkal nových potravin. Dobře víme, co by mělo být jeho obsahem, protože jsme téměř dospěli k dohodě. A potom je třeba, aby zde byl nový návrh, který se bude týkat klonování, klonovaných zvířat, offspring a tak dále. A ještě jedno varování, pane komisaři, já si přeji, aby to přišlo opravdu rychle, aby to jaksi nebylo oddalováno a oddalováno neustále. Uh, tento parlament eh, vyjednámal v prvním, druhém čtení, dohodovacím výboru a tento parlament ještě toto legislativní období by celou věc měl uzavřít. Děkuji. Nyní paní Liotársku na dvě minuty. Děkuji. Chtěla bych poděkovat ve všem kolegům Evropského parlamentu a z delegace za jednomyslnou podporu, kterou jsem měla během těchto vyjednávání obdivuji maďarskou velvyslankyni. Ona se opravdu snažila ze všech sil. A dobře vím, že i pan Dali projevil dobrou vůlu. Vůli. Je podí politování hodně, že jsme se nedokázali shodnout v tématu klonování. Spotřebitelé i nadále budou moci kupovat klonované produkty, aniž by to věděli, že je kupují, i když 70% evropských občanů si to nepřeje. Rada říká, že je třeba zakázat pouze klonování, a to je jakási symbolická politika. Nám jde spíše o zákaz dalších generací. Klonovaná zvířata jsou velice drahá, s nimi se obchodovat nebude, tam nebyl problém dosáhnout schody. Rada a komise říkali, že zákaz offsprings není možný, tedy dělají potomku klonovaných zvířat, a to kvůli eh, pravidlům VTO bylo zde řešeno, a říkal to pan Gecht, že by mohlo dojít k obchodní válce. Já jsem byla velice překvapena, když jsem potom dostala k dispozici tajnou, tajný dokument rady, interní dokument, kde je zcela přesně popsáno, a to právní službou rady ministrů, že offsprings, tedy ty potom cyklonovaných zvířat, pokud by došlo k zákazu, že by to možné bylo, a to i v rámci pravidel VTO. Je to tam jasně řečeno, že tito potomci jsou tedy naklonovaní a že by bylo možné to zakázat, pokud by to bylo možné zakázat v rámci ochrany spotřebitele. Tak to stojí v tom interním dokumentu a nyní se ptám rady, znali veškeré delegace tento dokument a pokud ano, proč jste přicházeli neustále s tím argumentem obchodní války? A proč jste nebyli schopni se tedy dohodnout s Evropským parlamentem. Já se velice jsem velice zvědavá na ty pravé důvody. Pokud tento dokument nebyl známý, pokud členské země tento dokument neznali, tak je to opravdový skandál. A pokud ho znali, tak naopak zase přicházeli se živými argumenty. A chci říci, že je důležité, abychom brzy měli odpovídající legislativu. Víte, že jsem ochotna s vámi spolupracovat a jsem si jistá, že se dokážeme dohodnout a tuto, tento dokument nyní předám radě. Děkuji vám. Já jsem vám nechala trochu více času, protože jste zpravodajkou a proto jste si zasloužila více času. Paní Lepáže, vy chcete něco říci? To, co říkala paní Liotard, je opravdu neuvěřitelné. Já bych ráda posílila tu otázku, kterou právě řekla. Já jsem opravdu zaskočena. A chci se zeptat komise. Zda také měla k dispozici tuto zprávu, protože je nepřijatelné, aby týdny a týdny se nám říkalo, že vstoupíme do otevřené války s VTO. Pan de Kucht nám říkal, že už nebudeme moci prodávat letadla a vůbec nic, jakmile přijmeme toto rozhodnutí. A přitom jsme měli právní notu, která říkala přesný opak. Já si myslím, že to je politická otázka zásadního významu. Připomínám, že ta otázka by měla být zde pro zpravodajku, ale Pan komisař samozřejmě může se také vyjádřit k této otázce, až dostane slovo. Nyní má slovo pan Rossi na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegové. Myslím si, že rada skutečně překonala sama sebe. Musíme připomenout, že zástupci občanů jsou osoby demokraticky zvolené občany. Takže pokud parlament eh, v komisi i tady říkal, že klonované maso není pro naše lidi dobré, měla na to rada přistoupit. Zodpovědnost za tuto volbu, tak negativní pro lidské zdraví, je na straně rady. Schváleno by to bylo velkou většinou, ovšem rada to nechtěla. Rada na jedné straně říká, že musíme vše liberalizovat a na druhé straně nám vnucuje to, že musíme stáhnout eh, z textilních výrobků made in, Trápí nás kvůli etiketování, protože nechceme, nebo nechce, aby byly označovány potraviny místem původu. To je tedy stanovisko rady. Já děkuji panu Pitelovi, že hájil roli parlamentu a vůli parlamentu, že chceme zahrnout, nebo tedy zavrhnout eh, ten vyděrecký návrh eh, rady. Já děkuji Johnny Pitelovi i ostatním kolegům, kteří neudělali ani krok zpět u věcí, které jsme požadovali za užitečné pro naše občany. Děkuji za tyto díky a nyní mají slovo další řečníci jako první pan Líze na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně rady, rady, pane komisaři, kolegyně, kolegové, jsme všichni zklamáni, to je jasné, ale já se domnívám, že odpovědnost nebyla na straně delegace Evropského parlamentu, ale já bych chtěl také říci, že ani pan komisař, ani přítomná ministrině za předsednictví nemají také zodpovědnost. Byly to jiné části rady, které se zachovaly nesprávně a také nedodiskutovaly všechny problémy. Pan komisař de Gucht a také zástupci ministerstev hospodářství byly malovány celé scénáři na zeď, že vypuknou e, obrovské obchodní války a toto všechno nebylo e, dobře založeno. Já jsem se včera sešel v Berlíně e, s zástupci amerického velvyslanectví a hovořili, jel jsem s nimi do Štrasburku a diskutovali jsme společně také o tomto problému. A argumenty americké irských eh, zástupců nebyly tak eh, přesvědčivé, že bychom kvůli tomu neměli dospět k řešení. Já jsem se jich ptal na jejich názor k tomuto tématu a vůbec jsem nezískal dojem, že bychom se bývali nemohli s Američany shodnout, kdybychom to bývali chtěli. Ale co mě zvláště překvapilo, bylo to, že mi předali tento dokument. To je seznam o označování původu v USA kde například v USA je předepsáno, že například eh, sekané maso musí být označeno, například balíček hamburgeru musí být v USA napsáno, odkud toto maso pochází. Jak můžete současně hovořit o obchodní válce, jestliže chceme označit maso sklonovaných zvířat a jejich potomků? Tady jsme se měli více snažit. Jestliže američané zakašlou, tak my přece nemůžeme všechno schodit ze stolu. Prosím komisi, aby vystupovala chová sebevědoměji a prosadí potom své pozice i vůči třetím státům. Děkuji vám, pane Líze. A nyní paní McEwen, jedna minuta. Paní předsedkyně rady, vy jste hovořila o tom, že nemáme na nikoho ukazovat prstem, ale musíme být čestní. My všichni jsme se shodli na tom, že nechceme jíst klonované maso, ale vy jste také eh, umožnili eh, další také chování potomků sklonovaných zvířat a toto je dodáváno potom do EU. Nemáme náhodou zákony v EU, které zabraňují eh, tomu, abychom zde eh, používali maso například ze zvířat a stuleňů a také podobné kosmetické přípravky. Proč nemůžeme mít zákon zákon, který zakáže eh, obchodování s eh, produkty z klonu. Já souhlasím s paní Liotardovou. To je otázka politické vůle a my to dokážeme prosadit a to je také zásada pro další dohodu. Děkuji vám, paní McEwen, a nyní paní Rozbach. Tak, formand et kolossalt arbejde er lagt i denne forordning, både fra kollega Liotard og... Děkuji, paní předsedkyně. U tohoto nařízení paní Liotard a stínoví zpravodajové odvedli opravdu obrovský kus práce, za kterým děkuji. Bohužel, jak je známo, tato práce byla zcela zmarněna. Já pocházím ze země, kde je klonované maso zakázáno, ale klonování existuje. A já si myslím, že měli bychom tuto věc mít na paměti obecně. Musí být zajištěna maximální transparentnost potravinovaného řetězce, jak je tomu i v jiných odvětvích. Barviva, určitá aditiva, hormony, růstové hormony. Všechny tyto věci jsou používány, aniž by o tom byl spotřebitel pomocí etikety informován. Proč nikoho nezajímá, zda jsou tyto potraviny přirozené. Proč se nechceme starat o zdraví našich občanů? To je věc, eh, která mně přijde zcela neuvěřitelná. My na sebe nechceme vzít zodpovědnost eh, za zdraví nás a našich synů. Děkuji a paní Hase, minuta 30. Hyvat kolega. Eh, on to valitettavaa, että tämä... Drazí kolegové, je politování hodné, že tento návrh nařízení eh, neprošel. Já souhlasím s kolegy, kteří říkají, že to je tím, že komise a rada dává přednost eh, produkci masa ze třetích zemí. A to vede k tomu, že zvířata trpí. Parlament eh, naopak vyslechl evropského spotřebitele a většina spotřebitelů si nepřeje kupovat maso z klonovaných zvířat. My chceme všichni, aby zvířata trpěla méně a ne více. Parlament nebyl neflexibilní, byl pružný, byl ochotný k obrovským ústupkům a také je učinil. Byl ochoten se vzdát jistých věcí, jistých zákazů, například v oblasti označovací povinnosti. Myslím si, že argumenty ze strany Rady a komise byly z části lživé a jsme toho míněni, že to z části byly zcela vědomé lži. Je jasné, že není možné nalézt trvalo utržitelné řešení, když vycházíme z toho, že zásadním způsobem chceme chránit eh, evropské spotřebitele. Děkuji nyní na dvě minuty paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych se ráda zamyslela trochu obecně. Když hovoříme o nedůvěře spotřebitelů vůči institucím, myslím, že o to tolik nejde. Tu nedůvěru často vyvolávají také jednotlivci, kteří z toho mají osobní prospěch. Nyní se chci vrátit k podstatě. Je pravda, že po těch dlouhých jednáních od sedmi rána do sedmi večera nastalo velké zklamání a Evropská komise má teď před sebou obrovský úkol, protože musí předložit nový návrh. Technický vývoj nás nutí k tomu, abychom zrevidovali tuto legislativu. Když se zamyslíme například nad nanomateriály, tak je nám jasné, že je to naléhavé. Nemůžeme přistoupit na to, aby neexistovala žádná kontrola klonovacích technik nebo potravin vyprodukovaných díky těmto technikám, a které jsou určeny jako potraviny pro lidi. Jsou zde klíčové principy a všichni se na tom zhodneme. Spotřebitelé musí být eh, informováni o původu potravin sklonovaných zvířat nebo jejich potomků. Musíme vyžadovat dvě věci. Označování a vystopovatelnost, vysledovatelnost. Chci, aby komisař Dalí toto, světlo, toto záležitost osvětlil a aby odpověděl na celou řadu otázek, které dodnes odpovězeny nebyly. Sledovatelnost to je důležitá otázka. Evropský spotřebitel se musí rozhodnout se znalostí věci. Jako evropský zákonodárce si nemůžeme dovolit eh, tváří v tvář veřejnému mínění evropských občanů neustále říkat, že Evropa nic nedělá, protože se nám nepodařilo, abychom se dohodli. Pane komisaři, já vím, že chcete překonat institucionální bloky, na které jsme narazili aby bylo možno dát spotřebitelům větší záruky, ale aby bylo možno dát také záruky potravinářskému průmyslu. Náš čas je velmi krátký. Musíme jednat eh, co nejrychleji, abychom našli řešení této otázky. Děkuji paní Grostet a slovo má pan Arsenis. Ah, Pane komisaři, vážení zástupci rady, já nebudu hovořit tak diplomaticky vy navrhujete zákaz klonovaných zvířat, ale nikdo si nemůže koupit potraviny z klonovaných zvířat. Klonovaná zvířata jsou velice drahá, by se používala na potraviny, ale především se bude používat maso z jejich potomků a proto chceme jejich označování. Vaše jednání nebyla produktivní, protože vy jste proti tomuto označování bojovali. A my jsme chtěli dosáhnout dohody s radou v této oblasti. Prosím, poučte se a vyslechněte si naši instituci a předložte nám slušný návrh. A nyní má, na, eh, eh, nyní má slovo pan Schnellhardt. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Já toho také velice lituji, že jednání ztroskotala především proto, protože budeme muset nyní dlouhá léta čekat tak, abychom měli pravidla pro zacházení s materiály, například v potravinách a s dalšími materiály. Opravdu tomu to bylo tak, že zařazení klonování do této legislativy se ukázalo, že je nesprávné správnou cestou. A my jsme zde diskutovali na takové úrovni, kde já upřímně řeknu, že již to nebylo důstojné. Diskutovali jsme celou noc, nikdo se nechtěl vzdát a na konci to všechno stroskotalo. Bylo to nešťastné, ale chci poukázat na jednu věc. Hovoříme tady o mnoha věcech a o legislativě. Již u genové techniky jsme sledovali stejnou strategii. Genovou techniku jsme nechtěli, tak jaké jsme limity zvyšovali a k čemu pak došlo. Technika se vyvinula tak, že splní i ty nejmenší standardy. V současné době diskutujeme o tom, že klonovaná zvířata, eh, že nesplňují eh, požadavky na eh, pohodu zvířat. Ale já jsem také hovořil s vědci a také jsem se od nich dozvěděl, že tak už se nedá dále postupovat. Takže klonování zde považuji za takovou pochybnou záležitost. My musíme si přemýšlet o tom, abychom se nesnažili zabránit prostředním zákonům dalšímu rozvoji a vývoji. A nyní má slovo paní Sardy, Sarby, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych vyjádřila své zklamání, pokud jde o selhání jednání po měsících práce, dokonce po letech práce, je opravdu výsledek politování hodný ačkoliv bylo možné dosáhnout dohody u celé řady prvků této záležitosti. A paní zpravodajka si zaslouží naši úctu a naše poděkování za své úsilí. Pokud jde o maso sklonovaných zvířat a jejich potomků, tak parlament měl pravdu když eh, hájil i nadále své stanovisko založené na principech. Jsme si vědomi toho, že zastupujeme evropské občany. A proto také odmítáme, aby v potravinovém řetězci byly, klon, byla klonovaná zvířata a jejich potomci. V průběhu jednání Rada ignorovala toto legitimní znepokojení a to je nám opravdu líto. Kdybychom byli schopni přijmout toto, co navrhovala Rada, tak bychom museli předstírat, že jsme neslyšeli hlas svých občanů, kteří nechtějí maso klonovaných zvířat na svém stole. Není možné, abychom měli maso sklonovaných zvířat bez řádného označení. Teď pokud jde o budoucnost, chci připomenout komisi závazek, který přijala v říjnu 2010. Nejdříve je třeba zakázat technickou pomoc při klonování na výrobě potravin. Dále je třeba také zajistit dosledovatelnost a vyhledatelnost produktů z klonovaných zvířat pocházejících mimo Evropskou unii. Opakovali jsme to několikrát a to vše se musí objevit v nových návrzích a já doufám, že členské státy budou věnovat větší pozornost oprávněnému znepokojení evropských občanů. Děkuji a nyní má slovo paní Gardíny na minutu 30. Ano, děkuji. Musím říci, že Zcela podpírám to, co říkali kolegové. Já jsem byla součástí delegace v dohodovacím výrobu a, výboru a musím říci, že jsme měli takové pocity smíšené. Byla zde naděje, zklamání, ale také vztek, protože my zde zastupujeme více než 500 milionů občanů. Podle všech eh, průzkumů občané Tito občané ve velké většině opakují, že nechtějí potraviny sklonovaných zvířat a jejich potomků. Označování a Vysledovatelnost těchto produktů to je opravdu minimum. My jsme se zaměřili pouze na to minimum. Kdybychom přijali kompromis, byl by to úplně prázdný kompromis. Kolega Pitel má pravdu. Je to jen taková trošku takové pozlátko, možná trochu kouře v očích, ale je to opravdu prázdná záležitost. Nikdo nezaplatí 100 milionů euro za bíka, aby ho naklonoval, aby ho potom rozsekal do hamburgeru. Nic takového není možné. Dřív bychom přistoupili na deregulaci a to není možné. My dnes nemůžeme znovu bránit rozhodnutí s tím, že to bylo kolektivní selhání. Ne, prakticky jsme se dohodli na všem, ale nedospěli jsme k dohodě a dali jsme občanům pocit, že pravidla pro podniky jsou mnohem důležitější než občané, které my zde zastupujeme. Já vás prosím, abychom začali s novým postojem, protože chci, aby příště očekávání a vůle občanů byla respektována. Děkuji. Děkuji paní Gardíny a nyní má slovo na minutu 30 paní Morkunajte Mikuleniene. Paní předsedkyně, já souhlasím, že informace jsou velice důležité po celém světě a to se týká také bezpečnosti potravin. Já doufám, že schválíme také nová pravidla v této oblasti a také například v oblasti džusů a dalších produktů. Bohužel jsme nedospěli k kompromisu v oblasti označování a je to krok zpět. Je důležité, aby společnost dostávala informace Někdy se hovořilo o překážkách pro hospodářské subjekty. To byl argument členských států, kteří, které byly proti našemu návrhu lepší informovanosti pro spotřebitele. Takže spotřebitelé vůbec nebudou vědět, co kupují, ale to je pouze část této story. My jsme také otevřeli dveře, ale já, se dou, já doufám, že brzy tuto překážku odstraníme. A nyní paní McGuinness. Děkuji. Já nejsem překvapena, že jsme k dohodě nedospěli. Bylo příliš mnoho různých názorů a také jsme e, začali velice pozdě, až v sedm večer, ale tento problém budeme muset vyřešit. Možná, že legislativu rozdělíme na dvě části. Otázka klonování je citlivá a je tady, jsou tady obavy o pohodu zvířat, ale také musí musíme řešit otázku reproduktivního materiálu a musíme také řešit toto v rámci VTO, protože farmáři v EU chtějí mít také přístup k dobrým technologiím, tak aby byly produktivní. Já doufám, že tyto otázky v parlamentu vyřešíme. Pokud se týče evropských standardů, tak mohu říci, že my dovážíme maso co z dalších zemích a víme, co dovážíme. Tuto záležitost bychom také měli řešit. Děkuji vám, paní Megines, a nyní paní Kaltenbach. Vážený paní předsedající, pane komisaři, chtěla bych nejdříve poděkovat panu komisaři za jeho angažovanost v oblasti prevence a takovou tu angažovanost bych přesně očekávala a doufala bych v nich v otázku v oblasti otázek klonovaného materiálu. Myslím si, že jsme všichni společně strávili mnoho intenzivních hodin a já se chápu jako zástupkyně Evropanů a Evropanek, kteří zcela jasně si přáli pozici, kterou zaujal parlament. Chceme společně s 500 miliony Evropanů jasné označování jako minimální řešení, protože ve skutečnosti bychom si bývali přáli zákaz klonovalých zvířat a eh, produktů z nich, klonovalých zvířat, nezávisle na tom, jaké generaci. Já jsem nepochopila, postoj rady, protože si myslím, že rada opět se stává se zvolených zástupců členských států, ale ti zde zjevně sloužili trhu a ne lidem. Doufáme, že v budoucnu bude ve středu jejich rozhodovacího člověku člověk a ne trh. Děkuji a nyní má slovo paní pan Heusling. Na jednu minutu. Paní předsedkyně, politika ochrany spotřebitele je centrálním elementem evropské politiky. A pokud se nám nepodaří konsekventně provádět politiku ochrany spotřebitele, tak jsme v podstatě selhali. Eh, nejenom spotřebitelé nechtějí eh, technologii klonování, ale také většina farmářů si ji nepřeje. A myslím si, že člena členských států velice vědomně blokovala eh, toto vyjednávání, protože oni hájili zájmy zemědělského průmyslu. Ty argumenty, obchodní válka, bylo to zde již několikrát řečeno, ten argument byl falešný. A pouze z důvodu evropské politiky ochrany zvířat by bylo bývalo nutné mít opatření proti klonování. A pane komisaři, já doufám, že co nejrychleji předložíte nový návrh, protože je nutno jednat a proto na vás apeluji, abyste nečekal měsíce, ale byste opravdu velice rychle se tomu věnoval. A myslím si, že zákaz klonování je pouze jedním krokem. Musíme trvat na to, abychom měli nakonec řešení i pro potomky klonovaných zvířat, jinak bude ta celá věc v podstatě neúčinná. Děkuji, nyní má slovo paní Záborská. Děkuji, paní předsedkyně nechci tady hledat výjimka, ale myslím si, že selhání dohodovacího řízení je neúspěchem a vylili jsme s vaničkou i dítě. Klonování je nejenom komplexním, ale také citlivým tématem. Ovce doly nebyla ani prvním, ani posledním naklonovaným zvířetem. Deset tisíce dalších pokusů končí neúspěchem. Deformované plody s nadměrně velkými orgány umírají v porodnicích pokusných zvířat, jiné srodí mrtvé. Další zahynou jen pár dní po narození. Klonování je pro zvířata horším týráním než malé klece nebo transport v kamioně bez vody. Proto je zákaz prodeje klonovaných zvířat a jejich potomků něco, co patří do směrnice o nových potravinách myslím si, že nyní je prvořadé komplek, není prvořadé, abychom komplexně zpracovali otázku klonování. Nyní je důležité vyslat jasný signál výrobcům potravin v tom smyslu, že produkty z klonovacích zvířat nepatří na evropský trh. Děkuji a slovo má nyní pan Scotta. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, Takzvané nové potraviny obsahují změnu nutriční hodnoty a prochází určitými postupy. Já mám určité pochyby ohledně právní úpravy těchto nových eh, potravin. K čemu bude právní úprava ohledně GMO? když je to záležitost genetických inženýrů, jak budeme upravovat eh, tyto záležitosti mezi jednotlivými členskými státy, jak budou vedeny testy, aby se potvrdilo, že jsou tyto nové potraviny bezpečné, jak se budou definovat tyto produkty a jakým způsobem bude především informován spotřebitel ohledně nutričních hodnot eh, těchto nových potravin? Mně jde především o ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin při používání těchto nových eh, produktů a o správné informace. A proto si myslím, že vysledovatelnost těchto produktů je velmi důležitá a my to velmi těžko děláme už my sami a je to ještě horší pro spotřebitele. Děkuji a na závěr paní Cavela. A tohle téma πιστεύω ότι προήλθε a potom μη ενημέρωση. Celkové celkové téma, o kterém zde hovoříme, také souvisí se špatným informováním občanů. Jestliže nejsou evropští občané správně informováni, pak se vytváří slepé uličky a nikam se nedostaneme. Chci zdůraznit následující věc. Jestliže existuje tvrdý, odhodlaný odpor pro proti produktům z potomků, tak my jako legislativci bychom se měli postarat také o to, aby se prosadilo veřejné mínění. To znamená, musíme vždy jednat transparentně. Děkuji, paní Cavela. A tím jsme uzavřeli Catch the Eye a nyní dám slovo za komisi panu Dalímu. Děkuji, děkuji paní předsedkyně Zaznamenal jsem si veškeré názory v průběhu této diskuse. Děkuji poslancům za jejich názory a chci je ujistit o tom, že komise bude dále spolupracovat s parlamentem, komisí a s členskými státy a budeme společně se snažit o další pokrok a to, co nejrychleji. Budeme takto jednat o obou dvou návrzích týkající se nových potravin a klonování. Chci zdůraznit, zmínit, že zaujmuté stanovisko ze strany komise v průběhu dohodovacího řízení a zde jsme také v určitých oblastech udělali pokrok. Takže toto stanovisko bylo takové, že kompromis, jaký kompromis, jakýkoliv kompromis musí být také eh, vyvážený a musí být realizovatelný. Ale my bychom všichni chtěli, E, také informovat spotřeby, e, informovanost spotřebitelů, ale ta musí být založena na důkazech. A my musíme také mít hodnocení dopadu a to byl náš názor. Komise nikdy nebyla proti označování, ale my jsme říkali, že každé rozhodnutí, které uděláme, musí vycházet z dopadu na eh, spotřebitele, ať jsou to výrobci nebo spotřebitele jako takový. A to je můj názor. Chci vás ubezpečit o tom, že já společně s komisními službami zabezpečíme další projednávání této tématiky a já eh, nikdy neodkládám rozhodnutí, která je třeba udělat. Merci, Dali. Děkuji, pane Dali. A za radu paní Giory nebo její zástupce, který si vezme slovo, protože paní Giory má dnes problémy s hlasivkami. Eh, Vážená paní předsedkyně, vážený komisaři, vážené dámy a vážení pánové, děkuji mnohokrát za tuto rozpravu jménem maďarského předsednictví Rady. Velice děkuji za veškeré poznámky, které nás podporovaly a které ukazují, že naše snahy byly cené. Ještě jednou děkuji, že jste respektovali, že si vážíte našich snah. Rovněž vítám skutečnost, že v průběhu dohodovacího řízení argumenty, které padly v průběhu dohodovacího řízení, že byly změny i zde chci říci, že rada, či maďarské předsednictví rady byla otevřená, takže bych chtěl být proti těmto argumentům, že jsme nebyli otevřeni, či že jsme snad zohledňovali zájmy pouze určitých zájmových skupin, tak tomu není. Lisabonská smlouva, ano, ta přispívá k tomu, že naše společná odpovědnost se svědčila a v tomto duchu Lisabonské smlouvy jsme také jednali. Nepodařilo se nám dosáhnout schody, to je pravda. Každý výrobek se může dostat až na nás talíř. Je to tedy ještě horší než poslední návrh rady. Jaký byl? Klonovaná zvířata a potomci klonovaných zvířat a produkty, které z nich pochází. A týká se to tedy označování, transparentnosti. Například salám kolik komponent, složek nalezneme v jednom salámu. Když se podíváme na ceny, jak jim způsobem se vytváří, a položíme si otázku, co je vlastně racionální. Co se týče paní Liotard, chceme jí říci, že to, co jste citovala, týká se to interního dokumentu Rady. Tento dokument znala Rada a samozřejmě tím i členské státy a Pomohlo nám to utvořit si naše vlastní mění. Dokumenta, citovala jste jednu větu z tohoto dokumentu bez kontextu, ale neřekla jste, že právě závěr tohoto dokumentu um, říká, že rizika existují zejména v oblasti slučitelnosti s VTO. To jste nezmínila. A uh, ten závěr tohoto dokumentu rady také říká, že Označování se toho týká. A chci říct, že označování byl, bylo součástí naší nabídky. Jsme toho mění, že třeba pokročit dál, učinit další kroky a doufáme, že pomocí výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin se podaří posílit bezpečnost potravin a jsem velice rád, že vážený pan komisař Dali nám přislíbil, že předloží nový návrh, který se bude týkat oblasti klonovaných produktů, rovněž geneticky pozměněných produktů a chci ještě jednou poděkovat za vaši pozornost. Děkuji. A na závěr dostane slovo předseda delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pan Pitela. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že ze všech vystoupení kolegů, kterým všem samozřejmě děkuji, od zpravodajky přes ostatní, a z dokumentů, které zde představila sama zpravodajka, v nichž se zdůrazňuje, že by přijetí našich návrhů nevyprovokovalo žádnou eh, obchodní válku, to vše je dokázáno. A já to opakuji také maďarskému předsednictví, že zde nedošlo k žádnému kolektivnímu selhání. K selhání došlo, ale týká se to pouze jedné části a je zde jasná zodpovědnost. Neříkejte mi, že běžné označování hovězího masa sklonovaných zvířat může být považována za dohodu, která by měla uspokojit parlament. Je to o něco více než nula. Takže teď už to prostě zapomeňme a podívejme se ku předu. Rada musí teď zjistit, jaké jsou stanoviska vlády, parlamentu a evropských občanů. Označování produktů sklonovaných zvířat – to je pro nás minimum, které požadujeme. Vlády musí pracovat na tom, aby na toto minimum přistoupily. A potom, pane komisaři Dalí, já vím, že vy máte dobrou vůli. Prosím, předložte nám co nejdříve, jak by bylo možno tomuto parlamentu umožnit schválit eh, nařízení o klonování, aby tedy komise také přistoupila na naše stanovisko. A potom nanomateriály. Tam se to překrývá částečně s klonováním. Potom budeme moci postoupit vpřed i v této oblasti. Poslední věc. Všichni vidíme, jaká je zde jednota v Evropském parlamentu. Je to opravdu neuvěřitelné v průběhu jednání jste si mysleli, že parlament není jednotný. Tady vidíte, že jednotný je a nedělejte už tuto chybu, protože u citlivých otázek, které se týkají zdraví občanů, my jsme jednotní a budeme i v budoucnu vždy jednotní. Point d'ordre, monsieur Stas. Technická připomínka, protože debata už je uzavřena. Paní předsedkyně, je to technická připomínka. Několikrát se v debatě hovořilo o postoji pana de Guchta. Paní Lepáše se ptala, zda víme něco o stanovisku právní služby rady. Na tuto otázku nebylo odpovězeno. Pan Dalí sice něco řekl, ale neodpověděl na tuto otázku a ta je klíčová. Možná v rámci komise nejsou zhody ohledně těchto záležitostí. Pan Dalí hájí zájmy spotřebitelů, ale pokud pan de Gucht předkládá názory, které jsou špatné, tak mě by to zajímalo paní Lepáš se obracela na zpravodajku, proto pan komisař neodpověděl, ale já jsem také říkala panu komisaři, pokud odpovědět chce, tak může. Myslím, že už odpověděl. Teď už do toho nebudeme vstupovat znovu. Uzavřeme tuto rozpravu a přistoupíme k rozpravě následující. Uh, Dalším bodem na programu dne je ústní otázka na radu a také komisi týkající se Small Business Act.